Dámy a pánové, zahajuje naše dnešní zasedání. Budeme pokračovat v našem hlasování. Pokročili jsme rychle díky úsilí jednoho každého z nás včera. A mohli mm, jsme tedy pokračovat. A kdyby se nám podařilo pokračovat jako včera, možná, že by se nám podařilo skončit dnešní dopoledne a to by nám umožnilo uh, mít volné odpoledne pro další aktivity rozpočtového či jiného charakteru. Začneme tím, abychom si trochu ověřili hlasování eh, ze včerejška, pan zpravodaj nám řekne, oč se jedná a potom v souladu s tím, jak jsme rozhodli včera, budeme pokračovat hlasováním kategorie 5 pro další instituce, to znamená zprávu Dereka Bona a potom musíme ještě hlasovat o 1A, 1B a kategorie 4 a ukončíme pilotními projekty a přípravnými akcemi. Takže pan zpravodaj nám řekne něco o upřesnění týkající se včerejšího hlasování. Děkuji vám, mnohokrát, pane předsedo. Když jsme hlasovali včera o části 3b, tak eh, jsme odhlasovali i Mládí v au, au, a akci, informační kanceláře a Evropu občanů. A tím pádem jsme přijali čísla eh, v, ve výši jednoho milionu, pokud jde o závazky. A intencí koordinátorů bylo zůstat pod stanovenými stropy, ovšem ve skutečnosti to, co jsme odhlasovali, se týkalo čtení v radě, což znamená, že nám tam chybělo obnovení té rozpočtové částky a to bychom měli podle mého názoru napravit. Pakliže kolegové budou souhlasit, udělali bychom to tak, že To včerejší hlasování bychom považovali za hlasování o návrhu rozpočtu a tím pádem by to odráželo eh, situaci v radě koordinátorů. Dobře, takže to jsou ty položky Mládež fakci, eh, inform, Information Outlet a Evropský rok občanů 2013. Abychom se ujistili, že nedojde k žádným nedorozuměním protože včera bylo takové malé zmatení v hlasování. Teď obecně pro určitý počet rozpočet došlo k dohodě mezi koordinátory již před dvěma dny, abychom šli nad rámec návrhu rozpočtu. A to byl případ nebo bude to případ také dnes dopoledne pro určité položky v kategorii 1A a v kategorii 4. A byl to případ pro ty tři rozpočtové položky v kategorii 3B. Takže 3B už je vyřízeno a nyní budeme pokračovat hlasováním o dalších kategoriích. Děkuji vám, pane zpravodaji. Všichni máte sebou hlasovací kartičky. Velmi eh, by mi bylo nápomocno, kdyby mi moje skupina řekla, zda jsem oprávněn hlasovat, či zda je mi zakázáno hlasování. Bylo mi řečeno a priori, že bych hlasovat měl, protože kolegové z Evropské strany lidové vstávají pozdě, takže dorazí později. Dobře, takže si vezmeme jiné sekce. Máte všichni před sebou hlasovací lístky a seznam. Alors, nous commençons par... Takže začneme výsledkem. No, základ naší práce je výsledek dohody, ke které došlo na konciliačním řízení s předsednictvem parlamentu. Takže začneme rozpočtem parlamentu to znamená, všechny pozměňovací návrhy byly předloženy naším zpravodajem eh, ve spolupráci s koordinátory ve jménu předsednictva. Eh, to je díky vztahu, které máme s předsednictvem a které je velice eh, plodné. Takže bych vám navrhl, abychom hlasovali unblock o první tabulce Avšak máme tady také jeden ústní pozměňovací návrh Evropskému domu historie a k tomu dám slovo našemu zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Jak jste správně uvedl, tak pozměňovací návrhy na straně 2 dokumentu reflektují dohodu, eh, které, které jsme dosáhli na eh, zasedání dohadovacím, to je to 1,9 Ovšem v textu vůbec nebyl odkaz na Dům evropských dějin. A, to, a v rámci dohodování jsme udělali to, že jsme snížili částku o 5,3 milionů eur, která půjde na Dům eh, evropských dějin. Takže ten eh, ústní pozměňovací návrh je to, že se redukují eh, částky na Dům evropských dějí o 5,3 milionů euro na základě dohody v rámci dohodovacího řízení. Děkuji. Très bien. Výborně. Je to jasné všem? Dobrá. Alors, à partir de là... Takže vám navrhuji, abychom hlasovali o celé stránce v bloku, včetně pozměňovací pozmění textu. To je v souladu s dohodou, eh, ke které došlo v rámci eh, konciliačního řízení. To znamená, rozhodujeme, hlasujeme o rozpočtu parlamentu a blok, kdo je pro? Proti. Dva. Zdržel se nikdo. Děkuji vám mnohokrát. A přece jenom omlouvám se, Jamesy zdržel se James, dáme to do protokolu. A já tedy chci poblahopřát panu zpravodaji za obtížnou práci, kterou vykonal, kterou vedl. A nyní budeme hlasovat o některých dalších pozměňovacích návrzích. Nejprve Pozměňovací návrh ve jménu předsednictva v souladu s technickým vyjasněním eh, s ohledem na finanční nařízení. Pane zpravodaji, chcete nám eh, prosím pěkně představit eh, tento technický pozměňovací návrh? Děkuji. Já si myslím, že jste to právě schrnul. Eh, je to technický pozměňovací návrh, který reflektuje to, co je ve finančním nařízení a v podstatě umožňuje vybudování finančních prostředků, které budou klasifikovány jako externě přiřazený eh, příjem a eh, je to tedy opravdu pouze technická věc. Doufám, že kolegové ji budou podporovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Takže to nebude představovat žádný problém, kdo je pro, kdo je proti. 1, abstention. Držel se, jeden. Il est adopté. Schváleno. Ústní pozměňovací návrh následující. L'amendement oral euh, correspond... Ústní pozměňovací návrh e, trojka byl stažen, ale musíme hlasovat o dvou pozměňovacích, na, o třech pozměňovacích návrzích. OK, vous nous expliquez les trois amendements qu'il faut voter. Víte nám ty dva, tři pozměňovací návrhy, o kterých je třeba hlasovat? Děkuji, pane předsedo. Kolegové, na straně dvě najdou tři pozměňovací návrhy, které musíme odhlasovat, které se týkají textu. První je pozměňovací návrh ECR, e, který se týká accountability a transparentnosti, pokud jde o všeobecné výdaje. Druhý se týká řádku 3248, e, kde se hovoří o alokaci zhruba 200 tisíc euro na produkci dokumentárního filmu týkajícího se východní Evropy e, Eh, já si myslím, že všichni si budou myslet, že v dobrých časech eh, si 200 tisíc euro na takovou věc dovolit můžeme, ale momentálně jsou časy těžké, takže bych byl proti. A třetí věc, to je pozměňovací návrh výboru AFKO a ten navrhuje aby se před příštími evropskými volbami e, dali stranou nějaké peníze pro nevládní organizace, a aby eh, se tyto volby, eh, aby tyto volby mohly požívat dodatečné publicity. Ovšem zde máme určité problémy. Eh, jednak to může být proti tomu, co je uvedeno ve finančním nařízení a pak se také objevuje názor, že bude implementace tohoto velmi těžká, nebude jasné, kdo ty peníze má dostat a jakým způsobem je utratit. Takže bych navrhoval, abychom i zde hlasovali proti. Takže z těchto tří bych vlastně doporučil, abychom hlasovali vždy proti. Děkuji. Můžeme to tedy odhlasovat bloc, prosím? Ne? Aha. Aha, Alde odmítá hlasování bloc. To je ten malý anarchist, komun, anarchista komunistický. <laughs> takže, takže 153. Pan zpravodaj proti, kdo je pro? 1, 2, 3, 4. Kdo je proti? většina, zdržel se, zamítnuto. Pazměvací návrh pana Sonika, a pan zpravodaj proti, kdo je pro? EPP, Evropská strana lidová, kdo je proti? A, to je zajímavé, zdržel se, dvě, dva se zdrželi, takže zamítnuto. Pozměňovací návrh AVKO, pan zpravodaj proti, kdo je pro? ALDE, kteří ukuchtili tento pozměňovací návrh, kdo je proti, zdrželi se, zdržel se ALDE, to znamená zamítnuty všechny tři různou většinou. Eh, děkuji mnohokrát, pane zpravodaji. To znamená, že tím jsme ukončili eh, tu část parlamentu a nyní eh, budeme hlasovat o Evropském soudním dvoru. Můžeme to odhlasovat unblock. Prosím pěkně, kdo je pro? Děkuji mnohokrát, kdo je proti. Dva, zdržel se. Tři proti, omlouvám se. Takže to byl Evropský soudní dvůr, poté Evropský účetní dvůr, Unblock, ty dvě, dva pozměňovací návrhy, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Sur l'ombudsman, já... O ombudsmanovi tady máme jeden pozměňovací návrh. Pane zpravodaj, prosím pěkně. Uh, děkuji vám, pane předsedo. Uh, ombudsman. Uh, dostal možnost od parlamentu, aby se za něj dělalo účetnictví v rámci parlamentu, ovšem oni se nyní rozhodli, že si chtějí dělat vlastní účetnictví, to znamená, že zde potřebujeme zavést opatření pro vytvoření postu účetního pro ombudsmana. Já s tím problém nemám, děkuji. Ano, v tom případě navrhuji, abychom odhlasovali o všech pozměňovacích návrzích, včetně toho ústního, týkající se ombudsmana pro, proti. Dva, zdržel se, děkuji mnohokrát, schváleno. A nyní k evropskému dohlížiteli nad ochranem osobních údajů pro, proti, dva, zdržel se, schváleno rovněž. Čili otočíme stranu Evropský hospodářský a sociální výbor, pozměňovací návrhy Amblok. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Výbor regionů Unblock, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno e, stejnou většinou otočíme stranu. Eh, služba Evropské vnější činnosti, unblock, kdo je pro? Proti? Dva? Tři. Gue proti? Zdržel se, aha. V tom případě tři proti a jeden se zdržel. Máme tady oddělené hlasování po pozměňovací návrh 572. Eh, Jste pro nebo proti, pane zpravodaj? 572 proti. Kdo je pro? Zelení. Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 462. Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Zelení a ECR. A GUE. Kdo je proti? Většina zdržel se rovněž zamítnuto. A potom následuje seznam stažených pozměňovacích návrhů, takže e, jsme vlastně uzavřeli hlasování k dalším institucím. Blahopřeji našemu panu zpravodaji. Donc nous allons prendre maintenant... A nyní si vezmeme kategorii 1A. Euh, vous souhaitez intervenir, monsieur le rapporteur? Oui. Pane zpravodaj, chcete k tomu něco říci? Ano, pan zpravodaj nám představí uh, sekci 1A. La rubrika 1A. Děkuji. K části 1A jsme se rozhodli a shodli na zasedání koordinátoru, že budeme postupovat podle požadavku na flexibilitu, abychom měli e, celkem 50 e, milionů euro a během hlasování se možná stane, že se objeví určité rozporuplné detaily, respektive detaily v rozporu s původními návrhy. E, my jsme se shodli na určitém seškrtání závazků. A e, tím pádem bychom e, upravili částky v rámci flexibility na těch 50 milionů euro a já si myslím, že bychom mohli seškrtat část celoživotního vzdělávání vzhledem k tomu, že e, všechny politické frakce žádali navýšení finančních prostředků nad rámec toho, na čem jsme se původně shodli. Děkuji. Výborně, všichni pochopili tento návrh, výborně. Euh, Takže začneme hlasováním pozměňovacích návrhů unblock pouze o číslech. První unblock v souladu s položkou pro ní, kam chceme, eh, kde chceme překročit rozpočet. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Děkuji mnohokrát. Schváleno. Za druhé, podblok v souladu s udržením toho rozpočtového návrhu pro, proti. 2. zdržel se, 1. Schváleno, třetí. Podblok, rekapitulovaný v tabulce 3 e, a přílohy. Kdo je pro? Proti? 3. Zdržel se? Ano, ECR se zdržel. Děkuji mnohokrát. Schváleno. A nyní budeme mít některé oddělené hlasování tam, kde to nebylo pokryto pozměňovacími návrhy. Pozměňovací návrh GUE 706 v souladu s těmi dalšími. Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je pro pozměňovací návrh GUE? Nikdo. A, ah, pardon, paní Anderson. Kdo je proti? Děkuji mnohokrát, zdržel se. Eh, GUE se zdržuje, dobře, takže tyto pozměňovací návrhy byly zamítnuty. Potom mám pozměňovací návrh GUE 993, eh, pan zpravodaj proti, kdo je pro? Zelení, GUE, paní Andreasen, pan Artong, kdo je proti? Děkuji mnohokrát, zdržel se, zamítnuto. A dále máme další pozměňovací návrhy GUE 600. Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? 3, 4. Kdo je proti? Děkuji mnohokrát. Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh paní Wertmann 9. zpravodaj proti pro. 1, 2, 3, 4, 5. Kdo je proti? Děkuji mnohokrát. Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 103 Ekonu a ECR, pan zpravodaj pro. Kdo je pro? Madam Andresen a pan Hartong proti. Děkuji, nikdo. Zdržel se, schváleno jednomyslně, děkuji mnohokrát. A blahopřeji zpravodaji. Uh, GUE 695, eh, pan zpravodaj proti, kdo je pro? Jeden dva proti. Děkuji, zdržel se. Alde se zdržel. Zamítnuto. Pozměňovací návrh ECR 600, eh, pardon, 89, pan Červda je proti, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto, čili ECR neprošlo. Pozměňovací návrh GOE 44, 97. Kdo je pro? Socialisti a GUE. Kdo je proti? Ostatní skupiny zdržel se zamítnuto. Tři pozměňovací návrhy 879 a další. Kdo je pro, proti? Zdržel se stejná většina zamítnuta. Nyní máme pozměňovací návrh Regi. Tady pan zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, liberálové a pan Hartong. Zdržel se. Děkuji mnohokrát. Schváleno. Následující položka máme návrh GUE. Pan zpravodaj je pro. Kdo je pro? paní Andreasen, pan Harton, Gue a Zelení. Kdo je proti? Všichni ostatní zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh Zelených 964. Eh, kdo je pro? Pan zpravodaj proti. Eh, pro jsou stejní, kteří před chvilkou, kdo je proti, děkuji mnohokrát, zdržel se rovněž zamítnuto. Pozměňovací návrh 4166, pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Kdo je proti? E, Stejně jako předtím, takže zamítnuto stejnou většinou. A dostáváme se k následující položce. Máme tady pozměňovací návrh IMKA s ústním pozměňovacím návrhem našeho pana zpravodaje. Pane zpravodaji. Děkuji. Spravodaj eh, by rád poprosil, abychom toto odhlasovali, že bychom měli 1,5 milionu eh, v rezervě. Říkám to správně, paní kolegyně, ano. 1,5 milionů euro v rezervě a měli bychom následující podmínku pro její uvolnění. Respektive ty podmínky máte v textu, mohu je vám přečíst, pokud je to potřeba, Všichni máte před očima ty podmínky, ano? Kdo je tedy pro tento návrh s ústním pozměňovacím návrhem pana zpravodaje? Děkuji mnohokrát. Proti? Nikdo? Zdržel se? To znamená jednohlasně, čili eh, teď jsme odhlasovali podmínky pro uvolnění rezervy. A teď se dostaneme 45, 77, Ingeborg Gressle, pan zpravodé proti, kdo je pro? A odpadá to. Inge zmizela. Výborně. Takže eh, půjdeme k poznámkám. Eh, pozměňovací návrh ALDE, pan zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti. Jeden. Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh AD 743, pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti. A to si musíme elektronicky ověřit. A já mám právo hlasovat. Zahajuji hlasování. Hlasujte prosím, hlasujte prosím, hlasujte prosím. To je tedy zvláštní. Dobře, uh, ukončen, ukončeno hlasování. Uh, vous, vous avez eu deux problèmes. Alors. Máte problémy? Richard, jste pro nebo proti? Proti. Alde, jste pro? Dobře. Takže vy se vynulujete rovnou, jo, navzájem. Dobře, takže 18 ku 15 nebo 19 ku 16, dobře, takže většinově přijato. Essayez de Pokuste se možná vyměnit si místo, máte-li problémy se zařízením hlasovacím, nebo jestli, to chce, jestli jste systematicky neutralizován. Dobře. Takže 42,56 pana a pan zpravoda je pro, kdo je pro? Abstention. Proti zdržel se jeden. Jeden. Proti jeden se zdržel. Takže schváleno pozměňovací návrh 622. Pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 387 e, výbor pro dopravu. Pan zpravodaj pro, pro, proti, dva, zdržel se, schváleno. 673 GUE. E, pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. GUE je izolována. Pan, návrh paní Wertmann, proto aby se připojila epilepsie, pan zpravodaj proti epilepsii. Kdo je pro? Liberálové, pan Hartong, kdo je proti? Děkuji mnohokrát, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 744 LD pro vytvoření partnerství v oblasti vody. To je tedy zajímavé a zábavné. No, panu zpravodaj se to nelíbí, toto partnerství na polovárně. Kdo je pro? Dobře, tak se podíváme na partnership elektronicky. Zahajuji hlasování. E, hlasujte, prosím, hlasujte. Výborně, ne, máme tady jednoho socialistu navíc plovár, na plovárně. V bazénu je tedy jeden navíc, čili jeden socialista se prosím zdržte. Ukončuji hlasování. 18, 18, pozměňovací návrh je zamítnut. Kdybychom tam bývali, to jednoho socialistu nechali, praví paní sousedka. Dobře, Ale tedy, pardon, hlasování je tajné, nevíme, kdo je pro a kdo je proti. Pozměňovací návrh 763 ALDE, pan zpravodaj je pro, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se, schváleno. 714, pan zpravodaj proti, kdo je pro? Proti No, myslím si, že většina je proti, ale je třeba to ověřit, takže elektronicky ověřujeme eh, tento návrh. Hlasujte, hlasujte, hlasujte. 774. Eh, ukončuji hlasování. 17 pro, 18 proti, 1 se zdržel, zamítnuto. 965 zelených o jaderných elektranách. Pan zpravodaj proti. Kdo je pro zelení? Gue. A Francesca. Kdo je proti? Děkuji mnohokrát. Zdrželi se zamítnuto. 966 zelení. Pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Stejná většina jako před chvilkou jde proti, stejná většina, čili zamítnuto. Rovněž 1048 z IMKA, eh, pan zpravodaj pro, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 55, výbor pro kulturu, pan zpravodaj pro, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní e, obrátíme stranu 899 Support Brain Trust. Odpadá. Takže žádný mozkový tras nebude. 43, 41 pana Gangse Omlouvám se. Paní Gangs, pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 42.50 pana Gajera. Pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti? Zdržel se rovněž zamítnuto stejnou většinou pravicí a středem. A nyní EFD, pan zpravodaj je pro, kdo je pro? Kdo je proti? Myslím si, že většina je pro, ale je třeba to ověřit. 550 EFD. Hlasujte, hlasujte, hlasujte. Ještě hlasujte. Ukončuji hlasování. 21 pro 13 proti, 2 se zdrželi, takže schváleno. A nyní k rezervám. Tady máme oddělené hlasování. Z první částí 1,5 tisíc, který se má dát eh, orgánům příslušným pan zpravodaj pro, kdo je pro, kdo je proti. Liberálové a paní Andrasen zdržel se zelení. Takže první část schválena, druhá část. Pan zpravodaj je pro, kdo je pro? Proti. Liberálové a zelení zdržel se paní Andrasen čili rovněž schváleno, další byl stažen. A nyní jsme tedy ukončili 1a. Bien, alors, nous allons prendre... Dobrá, takže si vezmeme jedna b ano. A než budeme hlasovat o 1B, navrhuji vám, abychom se vrátili k bodu, eh, který jsme měli včera, eh, týkajícího se způsobu, jak jim kvalifikovat osoby, jak označit osoby pocházející z turecké komunity na Kypru. A nyní jsme tady obdrželi nějaký pracovní dokument, kde se tedy navrhuje, pakliže to chápu dobře, určité řešení. Já nevím, jestli toto řešení je tedy politicky naprosto adekvátní, ale zná to, znějí to alespoň elegantně knowledge of civil society about the EU and its acquis, and in order to improve skills on how to apply for and implement EU funding. Uh, vous voulez prendre la parole, Göran? Chcete si vzít slovo, Garane? Já bych jenom dovysvětlil, o co se snažíme respektive jakým způsobem no, no eh, denominujeme tureckou kyperskou komunitu. To už je v nadpisu toho, té rozpočtové položky, nemusíme to dělat znovu a proto jsme to odstranili z textu. Je to tedy text neutrálnější, ověřili jsme si to i ostatních politických frakcí a zdá se, že všem to vyhovuje. Děkuji. To je nesmírně elegantní. Námořníci vysvětlují, že kdy dojde k určitým okamžikům, kdy je třeba řídit se podle správného směru větru. Takže kde pro? Proti? Zdržel se. Čili ano, eh, nebudeme se vracet k číslem, nebudeme se, k číslu nebudeme se vracet k účelu, Eh, této finanční pomoci. Je to jistě správná formulace. A nyní se tedy podíváme na 1b, a to je strana 71 dole na straně 71. Čili začíná to mrk... Eh, chcete Chcete, prosím pěkně, pane zpravodaj, k tomu něco říci? Credo, prezidente, che per accorciare la votazione... Já si myslím, pane předsedo, že když se eh, podíváme na obnovení eh, toho původního rozpočtu, toho návrhu, mohli bychom to možná vzít unblock. Nemyslím si, že stanoviska frakcí jsou tak rozdílná kromě tedy té položky o technické pomoci eh, v oblasti Balckého moře. A kromě toho si myslím, že bychom mohli skutečně hlasovat an blok, abychom obnovili návrh rozpočtu. Děkuji. Euh, alors, le, le secrétariat Dobře, tedy sekretariát mi teď říká, že se vydáme do určitého rizika, protože jsme nepřepočítali nepřipravil hlasování tímto způsobem, bylo by možné, že se nám jaksi vysmekne nějaká položka z toho. Eh, proto bychom možná mohli postupovat takovým způsobem, že nejprve budeme hlasovat globálně, tak jak to navrhl pan zpravodaj, abychom viděli, zda je tu většina eh, pro to, že pokaždé eh, dojde, ano, máme tady většinu pro, a potom společně projdeme rozpočty, abychom se společně eventuálně ujistili, že nezapomene na nezapomeneme na žádnou položku. Můžeme postupovat tímto způsobem? Dobře. Takže k zásadě, že pokaždé, když zpravodaj navrhne vrátit se k číslům návrhu rozpočtu, ověříme, že k tomu existuje většina. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden, dva, tři, čtyři. Zdržel se. Výborně. Takže. Donc je vais lentement pour être sûr qu'on n'oublie pas. Hein. Musíme si být jistí to, abychom na tom nezapomněli. Dole straně. C'est euh, des euh, crédits administratifs. Ou... Takže dole na té straně tam máme prostředky na správní výdaje Dále dokončení Evropského sociálního fondu. Tam není třeba hlasovat. Takže strana 72, horní část, to se nás netýká. Totež ESF konvergence, nestojí za hlasování nebo nehlasuje se. Ale ano, naopak. Takže ano, Evropský sociální fond konvergence, tam, ne, tam se nevracíme k nám rozpočtu, takže číslo 730 GUE. hlasujte. Zpravodaj proti, kdo je pro? Proti? Alda je pro nebo proti? Je pro. Kdo je proti? Zdrželi se? Takže zamítnuto. Dále číslo 4517, totožné. Takže dále regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Jsme pro eh, návrat k návrhu rozpočtu, to znamená 350, ale je třeba hlasovat o poznámkách Inge Gressle 4578. A zpravodaji se tyto poznámky nelíbí. Kdo je pro? Žádáte o slovo? Aldo? Tady máme... Tady jsme nad návrhem rozpočtu. Above DB. Evropského sociálního fondu regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Číslo 602 a 4500. Tam to není návrat k návrhu rozpočtu. Ano, ale před chvílí v tom obecném hlasování jsme rozhodli, že u všech řádků, kde zpravodaj navrhuje, návrat eh, k návrhu rozpočtu, k částkám z návrhu rozpočtu z DB, eh, tak, eh, tak to hlasujeme. Takže u této, u, u, této položky rozpočtu to znamená, že jsme přijali 350. O ostatních není třeba hlasovat. Nicméně toto obecné hlasování pokrylo pouze čísla, takže pokaždé, když tam máme poznací návrh, tak jak poznámkám, musíme o něm hlasovat. Je to jasné? Takže není k poznámkám, e, je to číslo 4, 5, 7, 8. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. RDF e to máme pokryto. Dále jsou tam pilotní projekty. Dále strana 74. Máme hlasovat o poznámkách, ne, to je rezerva, pardon, o rezervě e, číslo 765, žádá to ALDE, vložení do rezervy. Zpravda je proti, kdo je pro? Alde, pan Hartong. A ne, kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní dále ERDF Eh, číslo 359, to jsou čísla, která přijímáme, která tedy tam vracíme z návrhu rozpočtu. Dále socialisté navrhli eh, vložení prostředků do rezervy, ale to bylo staženo, takže ERDF, regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost máme vyři, vyřízeno. Dále Evropská územní spolupráce. Socialisté opět stáhli rezervu, Vracíme se k návrhu rozpočtu návrhem 360. Ano, je to tak. Všichni mě sledují. Obracím list. Nahoře na straně 76 v anglické verzi k operační technické podpoře rezerva socialistů odpadá, takže 361 návrat k návrhu rozpočtu, to jsme přijali. Dále, zbytek této strany jsou pilotní e, projekty. Dále strana 77. Je třeba hlasovat o technické podpoře řízení informací a tak dále. E, strategie po Baltii. Nemáme tam pozměňovací návrh eh, o návrhu k, eh, návratu k návrhu rozpočtu, že je třeba hlasovat o všem. Takže 747 od Alde. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti? Tak to musíme ověřit elektronicky. Ověřujeme elektronické číslo 747 od Alde. Hlasujte, prosím. Hlasujeme, hlasujeme. Stále hlasujeme. Máme o jednoho socialistu více. Už to je v pořádku. Konec hlasování. 18 pro 17 proti. Přijato. Takže čísla máme vyřešena, ale ještě tam jsou poznámky. To je 342, ne? To jsou poznámky výboru pro regionální rozvoj. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Takže čísla ze 700, podle 747 a poznámky podle čísla 342. A doufám, že tím nepřekročíme strop. Ne, strop jsme neprorazili. Takže dobrá. Dále tam máme připravenou akci, na další straně převážně také, až po fond soudržnosti. Socialisté stáhli návrh ohledně rezervy, pak tam máme číslo 363, jde o návrat k návrhu rozpočtu, takže přebíráme čísla z 363, obracíme list, jsme stále u fondu soudržnosti Tam je číslo 364, návrat eh, k návrhu rozpočtu, k těmto číslům. A dále musíme hlasovat o čísle 766 ALDE. Jde o rezervu. ALDE trvá na svém, na svém návrhu. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? ALDE, kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 748 bylo staženo. Alde toto stáhlo, ano. Takže tím jsme dokončili 1b. Jde to všechno příliš rychle. Takže můžeme přistoupit k okruhu 4. Violent No, le, on va tellement vite, que j'ai oublié <coughs> qu'on a... Probíráme to tak rychle, že jsem zapomněl, že čtyřku už jsme zvládli odhlasovat včera, takže můžeme se pustit do pilotních projektů. Tout le monde a les, les tableaux. Alors, nous avons... Všichni máte před sebou tabulky, máme tabulky dvě. Jedna obsahuje seznam projektů a čísla a druhá obsahuje poznámky, eh, které vysvětlují obsah eh, pilotních projektů a přípravných akcí. To vše bylo eh, předmětem dlouhého snažení mezi koordinátory. Pane zpravodaji, myslím, že, že navrhujete hlasování en bloc. Euh, il y a un groupe qui n'a pas reçu. Jedna skupina nedostala pilotní projekty, takže počkáme eh, pár minut, aby všichni měli před sebou tabulku. Ah, il faut donner aussi aux membres de votre groupe. Musí... Votre groupe, enfin. to také rozdat členům své skupiny, naší skupiny. Dáváte to dáváte to lidem z komise, ale my jsme tady parlament, nás musíte obsloužit jako první. Bien. Alors, tu, tu, tu... Dobrá, všichni to mají? Můžeme hlasovat unblock nejprve o číslech a poté o poznámkách. Takže unblock eh, čísla, pilotní projekty, připravené akce. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Dva. Zdrželi se? Nikdo. Nyní poznámky. Kdo je pro? Proti? Vytitíž dva. Zdrželi se? Přijato. Výborně. Další hlasování už nás nečeká, takže blahopřeji našim oběma zpravodajům. Bon, alors, avant de... Euh... Než uh, ukončím dnešní práci, Počítali jsme s koncem v 11, ubírali jsme se šilnou rychlostí. Zítra, příští rok se dáme půl dne na celé hlasování. Tak to naplánujeme za rok. Já přijmu plnou odpovědnost za obrovské výčitky ze strany administrativy parlamentu, za to, že jsme eh, předem Eh, předem jak si nahlásili, že tento sál budeme, eh, budeme využívat eh, další čas. Dnes odpoledne, dnes odpoledne tu již nebudeme, ale jistě je dobré postupovat takto efektivně, než žádat další, další schůze. Ale ještě si upřesněme, co nás čeká příští týden. To je otázka, kterou chtěl nastolit zejména Salvador. Nejprve máme naplánováno, že příští týden tady nás čekají eh, nás čeká dvojí důležité hlasování a pak ještě některá méně důležitá. Za prvé, jako každý rok, 8 dní, respektive týden po hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu rozpočtu se přijímá naše usnesení. A tady je lhuta pro pozměňovací návrhy Kdy přesně? Říkají mi 8. Eh, musíme se to rychle upřesnit. Teď hovořím o usnesení, usnesení. A pak eh, také musíme projednat návrh pro zatímní zprávy o výsledném finančním rámci a hlasovat o něm a to 11. 11. budeme hlasovat, tak, aby zbylo dostatek času pro politické skupiny, aby zanalizovali prozatímní zprávu přijatou rozpočtovým výborem, aby případně předložili poznací návrhy, tak, aby se mohlo hlasovat v plénu ve Štrasburku 23. října. Z tohoto důvodu jsme naplánovali schůzi mimořádnou svého druhu doplňující schůze tedy odpoledne 8. října. Tato schůze měla být věnována projednání zatímní zprávy. To znamená, budeme mít dostatek času mezi rozpravou a hlasováním. Hlasování proběhne 11. Zatím je to plánováno tak, že celého desátého středa 10. a čtvrtek 11. dopoledne i odpoledne, také celý den, budeme mít na hlasování o prozatímní zprávě a usnesení. A máme tam i další body na pořadu jednání, včetně zpráv, o kterých je také třeba hlasovat. Obracím se na sekretariat. Nejsem si jist, zda potřebujeme pět půl dnů příští týden. To si musíme ještě rozmyslet. No dobré, takže pro tuto chvíli si to nechte ve svých eh, diářích. Pokud eh, bychom stejně jako v tomto týdnu dokázali ušetřit celý půl den, myslím si, že nikoho to nebude příliš mrzet, kromě tedy administrativy parlamentu. Takže konkrétně to znamená, nechte si tato data v diáři, Eh, s tím, že naším cílem bude skončit o půl dne dříve, vrátit se domů o půl dne dříve a eh, do zítřejšího rána ještě si eh, ujasníme, jaká je lhuta pro pozměňovací návrhy. Ale už nyní vám říkám, že 8. října, teď hovořím tady o usnesení, to bude 8. října v poledne a k víceletému finančnímu rámci ta prozatímní zpráva, tam už lhuta vypršela, takže se nebudeme zbytečně klást metafyzické otázky. Salvadore, prosím. Pro mě je to pouze otázka dvou důležitých zpráv, o kterých se má hlasovat do čtvrtka 11. A ta moje otázka se týkala lhůt. Nevím, zda by bylo možné obě ta hlasování předsunout na 10. z 11. na 10. Závisí to také na lutách pro poznací návrhy a do jaké míry sekretariat bude schopen to eh, zvládnout takto. Ale bylo-li by to možné přesunout část těch bodů hlasování na středu 10. bylo by to lepší. S'il n'y a pas de pokud tady není žádný zásadnější politický problém, tak by mělo být možné hlasovat 10. o usnesení. Případně i o té prozatímní zprávě, ale to bude záležet na možnostech zpravodajů nalézt kompromisy. Jsou to velmi složitá témata, pochopte mne, nechci s tím hýbat. A můžeme se pokusit eh, dát si za cíl jenom pro určitě tady, pardon, určitě pro usnesení hlasovat o něm již 10. a bude-li to možné, také o výsledném finančním rámci, ale zpravodajové Ivajla, tu máme, Jean-Luc také, Žána Luka také. No, přece jenom přidržme se představit, že výsledný rámec spadne spíše se na 11. Helgo, prosím. Dnes se nám v novinách mnoha evropských zemích objevily otázky v tom smyslu, že eh, šéfové Evropy schvalují eh, rozpočet eurozóny a chtějí tam údajně zavést i daň z finančních transakcí. A já se trošku obávám, že na následujícím summitu v říjnu bude vyřčeno mnoho nových nápadů, návrhů na změnu smluv a my děláme momentálně to, že máme jednání o víceletém finančním rámci ještě podle starého mustru. Nicméně ty naši lídři, naši vůdci mají údajně spoustu nových nápadů. A já si myslím, že ať už se stane na zasedání rady v říjnu cokoliv, na zasedání o víceletém finančním rámci, pakliže je pravda to, co se povídá, budeme mít zcela novou politickou situaci a je potřeba o ní diskutovat. To je jediné, co chci říct. Je potřeba zkontrolovat, eh, co ty zkazky znamenají. Samozřejmě zatím nic není finální, ale může se objevit plno nových nápadů a měli bychom to zvážit a měli bychom o tom tím pádem příští týden diskutovat. Děkuji. Máte úplnou pravdu. Budeme mít příležitost tyto věci projednat při projednávání návrhu zprávy, pro níž já jsem zpravodajem, o zprávě, kterou výbor kterou dělá Econ, paní Marian Tyson eh, pro Econ, je to zpráva z vlastního podnětu, o návrzích předsedy Van Rompuye eh, k posílení hospodářské a měnové unie. Parlament eh, Econ tedy okamžitě již v černu po Černové Evropské radě požádal tuto zprávu z vlastního podnětu, tak aby se mohl vyjádřit, aby se mohlo také v plénu hlasovat ve chvíli, kdy bude probíhat říjnová Evropská rada. Stejně jako Helga, já osobně jsem byl velmi překvapen a poněkud znepokojen, že eh, v dokumentu, který eh, předseda Van Rompuy distribuoval, teď už je to, jsou to cirka dva týdny, který obeslal jako výchozí dotazník a jakési vodítko pro jednání eh, v rámci příprav na říjnovou Evropskou radu, to obeslal ty kolegům v Evropské radě, a e, figuruje tam i myšlenka, že bychom mohli zavést e, něco, co nazývá e, ústředním centrálním rozpočtem eurozóny. Před dvěma dny jsem měl možnost sejít se s panem předsedou Van Rompojem. Nebylo to teta tet, bylo to k jinému tématu, ale využil jsem té možnosti, abych se pokusil získat přesnější informace o tom, jaká je představa. Krom toho jsem stejně jako vy, jako Helga a někteří z vás slyšel, četl určitá prohlášení některých eh, hlavních představitelů. Zjevně panuje veliké zmatení. A určitě se začíná taktizovat, eh, objevují se postranní myšlenky. Ale v každém případě jsou zde dvě koncepce, poněkud odlišné, které jsou za tímto slovníkem, touto terminologií rozpočtu eurozóny. Jedna koncepce spočívá v tom, že pokud zavedeme, a zavedeme tedy eh, evropský eh, mechanismus stability, stabilizační mechanismus, to znamená fond eh, pro pomoc zemím, které se osnou v potížích. A je možné, že bychom zavedli také později Evropský fond záruční pro depozita v bankách. Nebo na podporu bank, kterým hrozí bankrot, kterým hrozí úpadek. Předseda Barroso oznámil, že vystoupí s návrhy v tomto směru v takové chvíli by bylo třeba nalézt finanční záruky, abychom ujistili finanční trhy, abychom je ujistili, že tyto fondy, které se budou půjčovat na trhu, budou mít co možná, aby také měly co možná nejlepší rating 3A. Eh, bude možná třeba eh, vytvořit tam záruky tím, že budou vyčleněny na to určité prostředky v rozpočtu, v tomto rozpočtu. To je první hypotéza. To je ten první model, první koncepce. Ale pak je zde ještě pak jsou zde ještě někteří, kteří eh, to nechávají vyznít, jako by tento rozpočet eurozóny mohl také mít za cíl, mimo jiné, pomáhat eh, prostřednictvím finančních podpor, jako jsou dotace, eh, pomáhat zemím, které mají nějaký pod, nějaký podporný program. A tady by šlo o vlastně Eh, novou formu fondu soudržnosti či doplněk fondu soudržnosti pro tyto země. A jak jsem řekl, je to všechno velmi zmatené. A připojit k tomu ještě, a to nevyprovokovalo k reakci, eh, a musím říct si, že pokud o pana předsedu Van Rompuje, velmi mě překvapilo načasování zveřejnění této myšlenky, této představy, protože myšlenka nového rozpočtu v předvečer jednání o komunitárním rozpočtu kdy ta jednání jsou ve velmi citlivé fázi a jsou zde dvě kategorie zemí, které mají naprosto protichudnou vizi. Jedni chtějí buď to zmrazit nebo snížit rozpočet, druzí je chtějí navýšit. Tak eh, přišlo mi to nadčasování eh, velmi nevhodné. No a kromě toho, Helgo, tady budeme mít možnost eh, projednat eh, v souvislosti s projednáváním stanoviska, které vám budu předkládat eh, k úvaze příští týden, tak můžeme případně navrhnout paní Tysonové poznací návrhy. Já jsem se s paní Tysonovou viděl včera, ona je otevřena jakýmkoliv podnětům a příspěvkům z naší strany. A je možné, že shledáme nebo že uvidíme případně v rámci hlasování příští týden o té prozatímní zprávě v našem rozpočtu, nebo v hlasování v plénu v mezidobí od hlasováním u nás a 23. říjnem uvidíme, zda eh, u usnesení paní Tysonové nebo u našeho usnesení u prozatímní zprávy, by se nám podařilo tam eh, vložit eh, nějaký odstavec o návrzích tohoto typu. Já, stejně jako Helga, jsem dosti překvapen a znepokojen, že se tady vnáší další matoucí prvek do diskuse a do jednání, které již tak jsou velmi složitá. Má k tomu ještě někdo něco? Výborně, takže děkuji kolegové a tímto vás propouštím a sejdeme se opět příští pondělí v 15.00, abychom projednali návrh pro zatímní zprávy. Tímto končím naši schůzi.